vnitřnímu dni, takže tímto je zpráva přijata. Za druhé chci pozornit na to, že podle článku 87 a 6 pořadnacího řádu předseda výboru eh, že nebyly podány námitky proti doporučení a doporučení výboru pro životní prostředí se ne, eh, brátit proti eh, návrhu podle kontrolního postupu, protože se týká změny nařízení z roku 2011 ve vztahu k provádění některých vedlejších produktů z Bosny, z Bosny a Hercegoviny. Doporučení je přijato, pokud žádná frakce nebo 40 členů minimálně se nevysloví proti tomuto doporučení. V opačném případě to doporučení půjde k hla, do hlasování. Ta doporučení najdete, pokud si je chcete přečíst, na eh, internetu Seance on Direct. To tedy bylo sdělení předsedy a nyní se dostáváme k dalšímu bodu a to je prohlášení Rady a komise k návrhu smlouvy VIPO, tedy smlouvy eh, pro eh, duševní vlastní